ráda, že tento bod byl zahrnut i na jednání G20 a G8. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, tím končím rozpravu k tomuto bodu a o návrhu usnesení budeme hlasovat zítra opět v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, kde máme prvního zpravodaje muže tento večer. Zprávu předkládá pan Papastamkos a zpráva se týká zemědělství a mezinárodního obchodu. Dovolte mi, abych mu předal slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Během dob, kdy Evropská unie zkoumá budoucnost společné zemědělské politiky, Záruka konzistentnosti mezi zemědělskou politikou a mezinárodním obchodem a těmito politikami je nesmírně důležitá. Evropský zemědělský sektor má vyrábět čím dál tím více veřejných statků prostřednictvím principu, kdy uplatňuje ochranu životního prostředí, pohodu zvířat, eh, efektivitu a tak podobně. Tyto standardy jsou nesmírně vysoké a je velice přirozené, že dovozci těchto produktů by měli naplňovat stejné standardy. Během vyjednávání VTO Evropská unie dlouho, ale stále ještě v určité defenzivě. Nicméně došlo eh, k určitým eh, selháním, takže musí dojít k reformě společné zemědělské politiky. Došlo eh, k velkým škrtům v této oblasti a došlo také k určitému pokřivení mezinárodního trhu. Dochází tady k velkým škrtům exportních fundací kdy eh, naopak eh, jsou zaváděny určité stimuly v oblasti obchodu. Eh, co se týče dovozu, Evropská unie dováží nejvíce potravinářských produktů z celého světa a Evropská unie v tomto ohledu nabízí velice příznivé podmínky v rámci vyjednávání. Nicméně ostatní rozvojové země nejsou takto vstřícné. Evropská komise vede bilaterální a regionální vyjednávání s celou řadou obchodních partnerů. Má to dopad na evropský zemědělský sektor. Jsou zde určité ústupky, a má to také dopad na probíhající vyjednávání v oblasti obchodu a zemědělství. A to vyvolává velké obavy. Paní komisařko, musíme zajistit multifunkční charakter evropského zemědělství a musíme také zajistit evropský model výroby ehm, jednotlivých zemědělských produktů, což je důležité pro naši evropskou ekonomiku. Nicméně Eh, pokud provádíme určité ústupky, které jdou na úkor našeho zemědělství, tak je nemůžeme eh, vyměňovat za zvýšený vstup na trh partnerských zemí, které se chtějí dostat eh, na trh jednak se zbožím i se službami. Čili nyní jsme na začátku vyjednávání a musíme zajistit vzájemný stejný přístup na trhy. Evropská komise je také žádaná, aby zajistila konkurenční výhodu vysoce kvalitních evropských produktů. Tuto kvalitu musíme dále uchovat. Musíme také e, zajistit efektivní ochranu označení původu a v rámci VTO tyto a v rámci akta musíme prosazovat tyto principy. Není to pouze ekonomická činnost. Hovoříme o veřejných stacích, které jsou velice důležité pro naši společnost, které musíme eh, zajišťovat, které může zajistit samotný trh a leží před námi velká výzva. Je to otázka Eh, která je jak obchodní, tak neobchodní povahy. Takže, vážení kolegové, ekonomický obrázek společné zemědělské politiky si vyžaduje větší koordinaci mezi zemědělskou politikou a politikou mezinárodního obchodu Evropské unie. Musíme zajistit, aby externí aspekty společné zemědělské politiky a interní i externí aspekty obchodní politiky byly řešeny ruku v ruce. Jednak bilaterálně, ale i multilaterálně spolu s našimi obchodními partnery. Děkuji, říká pan předseda. Se nos había ido el cronómetro y han sido los cuatro minutos. Myslím, že jste využil toho, že nám vypla časomíra, takže to byly nejdelší čtyři minuty celého večera, pane kolego. Ovšem to se někdy stane. Nyní se dostáváme k seznamu řečníků, je to dlouhý seznam. Začneme minutovým příspěvkem paní McGuinness. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych řekla, že myslím si, že je velice vhodné, když hovoříme o této velice důležité zprávě. Ráda bych poděkovala zpravodaj za tuto zprávu, že mm, v Dublinu dochází k, eh, k protestům našich zemědělců, kteří chtějí držet tento protest celou noc a to je velice důležité. To si myslím, že, je, že musí obrátit pozornost nás všech na nekoherenci, pokud jde o Um, potravinové politiky, obchodní politiky a zemědělské politiky. Některé oblasti v této zprávě považují někteří za příliš silná slova, ovšem já si myslím, že to je velice, eh, velice dobře definováno. Mm, víme, že ničíme životní prostředí, dále odvětví, která mají s nízkými příjmy v oblasti pěstování dobytka, dále pokud jde o um, uhlíkovou stopu, která například je v, v Jižní Americe několikrát, roz, několikrát větší než například v Irsku. Děkujeme, říká pan předseda. Další řečník, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pro Evropu je naprosto nezbytné, aby měla vyvážená řešení. Jednak musíme udržet zemědělství v členských státech a na druhou stranu musíme být schopni provozovat mezinárodní obchodní politiku. Protože my jsme vázáni na dynamiku světového obchodu. Zároveň rovněž musíme si udržet v Evropě naše zemědělství a rovněž bychom měli zohlednit, jaký dopad na zaměstnanost má zemědělství, jaké možnosti pro rozvoj venkova v sobě skýtá. Je třeba, abychom udrželi kvalitu našich zemědělských produktů a je třeba to zohlednit i v bilaterálních dohodách se třetími zeměmi, abychom tam měli stejné normy bezpečnostní a zdravotní. Děkuji, pan Ferreira. Pane předsedo, zpráva, o které diskutujeme, eh, ukazuje celou řadu případů strašlivých dopadů liberalizace světového obchodu v zemědělství. Zemědělství se použilo na výměnu za ostatní zájmy, zejména zájmy velkých průmyslových skupin v Evropě a také skupin, které se nevěnují službám. Ovšem, jaké jsou dopady? Mezinárodní obchod by měl jít logikou doplňkovosti a ne konkurence mezi zeměmi, které eh, vyrábí a které dováží. Jak vypadá situace? Je třeba, aby každá země mohla mít svou svrchovanost, co se týče potravin. Toto je důležité a bylo by důležité jít nejenom cestou prohlášení, ale také skutečných činů. Děkuji panu Ferreirovi a nyní má slovo paní Diana Doc. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako řada kolegů, chci poděkovat za tuto zprávu. Chtěla bych se zaměřit na Mercosur a na obchodní vyjednávání, protože pro Severní Irsko existuje potenciál zničení šlechtění dobytka. Já Zastupuji právě Severní Irsko a potravinářský průmysl. Náš průmysl představuje 16 našeho HDP a desítky tisíc eh, pracovních míst. Došlo k velké recese, ale i za obtížné situace jsme zajišťovali růst. Co se týče budoucnosti, musí to být eh, základ naší dynamické ekonomiky, našeho dalšího rozvoje. Právě liberalizace obchodu a především Eh, vyjednávání Mercosur ohrožuje tento potenciál a ohrožuje pracovní místa a tisíce živobytí eh, mých eh, spoluobčanů. El señor Sean Kelly. Děkuji a slovo má pan Sean Kelly. Děkuji za slovo. Podobně jako ostatní kolegové i já mám veliké obavy v tomto ohledu. Zemědělský sektor jsme jaksi obětovali velikým odvětvím a to musí Eh, přestat, pokud jde o Mercosur. Ta situace je neakceptovatelná, protože nedošlo k vhodné konzultaci s Evropským parlamentem. Může to zdecimovat zemědělství v tomto ohledu. Musíme nějakým způsobem eh, kompenzovat eh, zemědělce, protože to má poté dopad na všechny, kteří žijí na venkově. Proto to vyvolává obrovské obavy, pokud jde o standardy výroby, produkce ve světě. I to musíme vzít v potaz. Evropská unie a náš hlavní cíl je prostě chránit naše vlastní sektory a naše zemědělství zde v Evropě. Děkujeme, říká pan předseda, nyní pan Tarabela. Rád bych poděkoval panu Papastamkovi za kvalitu jeho zprávy, ve které hovoří o základních kritérii, které jsou důležité pro vyjednávání Evropské unie. Hovoří zde o nekomerčních aspektech, které by měly být začleněny do vyjednávání. Nemůžeme akceptovat to, že naši chovatele, kteří plní různé sanitární i environmentální pravidla, pokud jde o hygienu a tak dále, o udržitelný rozvoj, o blahobyt zvířat a to všechno by mělo být obě obětováno mezinárodní konkurenci, která je zkreslená, která není spravedlivá s ohledem na třetí země, které poskytují na naše eh, trhy produkty, které neodpovídají mezinárodním normám a standardům. Proto chci, aby parlament i Evropská komise věnovala obrovskou pozornost především dohodám s Mercosurem, které se mm, zabývají zemědělstvím dále, veřejnými statky, veřejným blahem a tak dále, kde vidíme, že nedochází k žádné kompenzaci pro naše trhy. Děkuji. má pan Sikersky. Přinosí kořišti všem jeho Liberalizace obchodu dává určitý přínos jednotlivým hráčům, ale do různé míry. Naše výroba se odvíjí od toho, kde vyrábíme tyto produkty a jaké standardy uplatňujeme, co se týče výrobních postupů. V Evropské unii máme velice vysoké standardy, které jsou důležité pro hospodářskou soutěž a je to důležité také pro naše spotřebitele. Neměli bychom být překvapeni, že očekáváme stejné standardy od produktů, které jsou dováženy na naše trhy. Do této chvíle Evropská unie uplatňovala příliš eh, vysoké ústupky, co se týče zemědělských produktů, které byly škodlivé pro naše zemědělce. Děkuji, pan Tabarina. Muchas gracias. Kedves képviselőtársaim, van bennünk egy Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jsme poněkud frustrováni, protože Evropská unie není pouze největším dovozcem potravin, ale rovněž největším vývozcem. Znamená to tedy, že my máme také velký užitek eh, z tohoto globalizovaného světového obchodu. Já souhlasím s kolegy. Evropská unie, komise, promiňte, udělala chybu, když eh, tehdy, když došlo k definování mandátu a během vyjednávání ve VTO nebyly eh, položeny stejné požadavky jako ty, se kterými přišli naši obchodní partneři. Šlo o požadavky na to, co musí dodržovat evropští zemědělství. Došlo tedy k chybě, tato chybě by měla být korigována, měli bychom změnit náš mandát a to též požadovat od našich partnerů. Děkuji panu Tamajimu a tím jsme u konce rozpravy a jako poslední dostane slovo paní Westnul. Děkuji. Mezinárodní obchod je samozřejmě velice důležitý pro rozvoj světa a má také mnohé co dočinění s naším zemědělstvím. Nejdůležitější je, jsou samozřejmě a souvisí to s událostmi, ke kterém dochází nyní v Egyptě, v Tunisku, v Líbii. Důležité je to, abychom těmto zemím pomohli otevřít své trhy, tak aby mohli si vytvořit svou vlastní budoucnost ve své vlastní zemi. Obchodní politika Evropské unie je něco, co je třeba přizpůsobit populacím těchto zemí, tak aby tito lidé, občané těchto zemí neměli, nemuseli se vydávat eh, na cestu a prchat ze svých zemí. A z pohledu mé země je tady nedostatečná ochrana. Děkuji paní Bestlund a tímto je tento bod eh, na pořadání ukončen a ještě dáme, eh, nyní přijde eh, příležitost vyjádřit se paní komisařce, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Komise vítá tuto zprávu a chce poděkovat panu zpravodaji, panu Papastamkosevi a také eh, členů výboru Agri i eh, výboru pro mezinárodní obchod, protože velice komplexním způsobem řeší nesmírně složité téma. Celá řada doporučení v této zprávě eh, jasně zohledňují také vizi, kterou předkládá komise a komise je vyslovila v celé řadě sdělení. Musíme přiznat, že liberalizace obchodu přináší velké výzvy pro evropské zemědělství a také pochopitelně pro Evropskou komisi. Nicméně, jak také uznává Evropský parlament, existují zde nové příležitosti pro naše zemědělce, které jim přináší mezinárodní obchod prostřednictvím nejrůznějších vyjednávání. Také se musíme podívat na širší přínosy, které potenciálně může přinést to obchod evropské ekonomice jako takové. Takže celkově je důležité eh, vydávat koherentní sdělení. To prosazujeme v rámci probíhajících vyjednávání, v rámci vyjednávání Doha, kde také jednáme s africkými eh, partnery a také se zástupci zemí Mercosur. Byla by chyba, kdyby Evropská unie zvýšila obchod, ale přitom by, by to bylo ztrátové pro naše zemědělce. Musíme bránit zájmy našich zemědělců, takže tyto nové obchodní dohody přinášejí nové příležitosti, protože eh, uplatňujeme vzájemné partnerské ústupky. A to je podpořeno jasnými čísly. Například eh, za rok 2010 vidíme, že Evropská unie je čistým eh, vývozcem zemědělských produktů eh, více než 19 miliard euro a nadbytek tam je 6 miliard euro. To můžeme vysvětlit eh, díky vysoké kvalitě, kterou uplatňujeme v rámci eh, našeho zemědělství, našich zemědělských produktů a také je jasné, že po těchto výrobcích je čím dál tím větší poptávka. Máme také dobrý know-how v rámci tohoto sektoru, čili takto se můžeme uplatnit eh, na globální scéně. V tomto kontextu musíme neustále provádět reformu společné zemědělské politiky, která probíhá už celou řadu let. Musíme pozbudit naše farmáře, aby přijali určitá tržní rozhodnutí. Zároveň různorodost zemědělství v rámci Evropské unie v jednotlivých 27 členských státech musí být zohledněna. Pokud Evropská unie má zajistit dlouhodobou budoucnost svého zemědělství a přitom ochránit eh, území, eh, životní prostředí, tak musíme určitá pravidla respektovat. Musíme také pochopit, že velice citlivé sektory nemohou eh, vydržet tlak stále se zvyšujících dovozů, protože to bude zvyšovat ceny. A tlak eh, na naše zemědělství. Čili tyto dohody mají dopad na naše zemědělství a je důležité, abychom v rámci těchto vyjednávání nastavili správnou rovnováhu mezi naší ofenzívou i defenzívou, abychom bránili i prosazovali naše zájmy. Musíme tedy brát eh, v úvahu jak zemědělství, tak i vyjednávání v oblasti mezinárodního obchodu. Evropská komise musí stále prosazovat tento cíl v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Chtěla bych, abyste nám pomohli nastavit správnou rovnováhu a také nám pomohli vyslat správný signál do celého světa. Děkuji paní komisařce. Tímto jsme skončili rozpravu o tomto bodu. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Bude se tedy hlasovat o návrhu usnesení pana zpravodaje, pana Pastamkose. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání.